vydaných 20. A je to citát. Nelegální těžba dřeva je údajně zodpovědná za zhruba jednu pětinu lidmi vytvořenými emisemi skleníkových plynů. Je to více než ze všech světových lodí, vlaků a aut. Je to rovněž existenciální hrozba pro domorodé obyvatelstvo a pro biodiverzitu. Konec citátu. A pak budu citovat ještě z jedných novin, eh, opět britských The Economist tentokrát, 23. srpna letošního roku. Cituji. Pouze tím, že se prodalo méně stromů mezi lety 2005 a 2013, se Brazílii za těchto 8 let podařilo zachránit šestkrát víc, ušetřit šestkrát víc uhlíku než ultrazelené Německo za stejné období, jedním ze světově nejdražších programů obnovitelných zdrojů energie. Jako způsob ochrany životního prostředí, tedy eh, ochrana stromu nemá konkurenci. To tedy, paní předsedkyně, abych podtrhl důležitost tohoto programu pro životní prostředí. Dovolte mi také zmínit dvě čísla. Hodnota nelegálního řeziva se odhaduje na zhruba 100 miliard amerických dolarů každoročně. Poslední číslo. Interpol odhaduje, že nelegální kácení je odpovědno až za 30 veškeré světové lesnické produkce. Tak, Dovolte mi teď obrátit se k tomu auditu, závěrům a doporučením. Než zmíním výsledky auditu, rád bych stručně představil toto téma tím, že řeknu, že tento program byl spuštěn v roce 2003. Je to tedy akční plán FLECT. Má dvě komponenty, tedy eh, komponentu na straně nabídky, komponentu na straně poptávky. Eh, na straně nabídky eh, je bylo a je cílem podporovat zprávu eh, věcí veřejných v zemích, které produkují řezivo. Podíváme-li se na stranu poptávky, cílem je zastavit importy nelegálního řeziva do Evropské unie. V roce 2005 eh, byl program FLECT vytvořen eh, ve věci importu určitých dřevařských produktů, které vstupují do EU, a to je jedna z klíčových komponent plánu VPA, to znamená dobrovolné dohody o partnerství s EU. Tyto dohody jsou eh, dohodami na jedné straně mezi EU a na druhé straně se zemí, které exportují dřevo. A tyto dohody zavazují obě strany k tomu, že budou obchodovat pouze legálně vytěžené eh, řezivové produkty. Co se týká obnosů objemu mezi, letmi, mezi lety 2003 a 2013, celkově je to 300 milionů euro alokací ze strany EU prostřednictvím dvou kanálů, jednak všeobecným rozpočtem a jednak prostřednictvím EDF. Pak audit jako takový. Ten pokryl celé období toho, fungování tohoto akčního plánu, to znamená 2003 až 2013 nebo 14. Eh, ten audit byl prováděn v druhé polovině loňského roku, tedy roku 2014, a zaměřoval se na řízení akčního plánu, na eh, nastavení a cíle programu a efektivitu akčního plánu FLECT jako celek. Teď, co se týká výsledků, eh, než přejdu k doporučením. Akční plán FLECT řeší problém eh, nelegálního, nelegální těžby dřeva inovativním způsobem? Ano. Tento akční plán je nahlížen jako velice inovativní. Proč? Protože v sobě snoubí obchodní iniciativy s rozvojovou pomocí a zahrnuje také partnerské státy. Pokrok eh, v tomto akčním plánu a dosahování výsledků podle našeho názoru je velice těžko měřitelné. Proč? Protože nám chybí jasné cíle a milníky. Takže to je jeden z mnoha problémů, který zde máme. Čtyři státy, Řecko, Španělsko, Maďarsko a Rumunsko, zatím plně neimplementovali nařízení o řezivu EU, které bylo přijato v roce 2010, jak jistě víte. A e, všichni víme, že na jednotném trhu je obchodní řetězec jenom tak silný, jako jeho nejslabší článek. A to znamená, že nelegální řezivo může a stále je importováno do EU prostřednictvím těchto čtyř členských států. A zároveň Evropská unie prosazuje e, systém licencování, který má zajistit, že země produkující řezivo po celém světě budou exportovat řezivo pouze legálními kanály. Dalo by se říci, že je to tak trošku paradox. Na jednu stranu EU káže ostatním státům, aby produkovali pouze legálně produkované řezivo a na druhou stranu, nebo zároveň chcete-li, stále umožňujeme, aby do Evropské unie vstupovalo řezivo nelegální. Mohl bych také, eh, komise to myslím stoprocentně zmíní, že zahájila postup eh, o porušování pravidel s těmito čtyřmi státy a momentálně se to nachází v různých stádiích pokroku. Prioritizovala komise jasně své asistenční programy v rámci akčního plánu FLECT? Ne. Byl zde nedostatek prioritizace a to znamená, že omezený objem technické a finanční podpory byl rozdělen mezi příliš velký počet zemí, což jaksi rozmělnilo možnou účinnost této pomoci. Docházíme tedy k závěru, že podpora EU zemím produkujícím řezivo nebyla dostatečně efektivní. Hlavní přeskoumávané projekty byly problematické, zejména ty, které měly navyšovat kapacitu veřejných orgánů, byť je potřeba říci, že zároveň program FLECT posílil organizace občanské společnosti. Zjistili jsme také, že postup směrem k tomu licencování je velice pomalý. Zatím žádná země produkující řezivo nezískala plně schválené licence podle programu FLECT a tím pádem zde je, abych tak řekl, určité nebezpečí únavy akčního plánu FLECT, nebo respektive únavy z akčního plánu FLECT mezi zasaženými zeměmi. Monitoring a reporting je nedostatečný. Komise podle našeho názoru nedostatečně informovala pravidelným způsobem o pokroku akčního plánu FLECT a jak uvádí naše auditní zpráva, je zde rovněž nedostatek robustních databází a to podle nás je problematické. Nemáte-li data, neznáte-li data, je velice obtížné provádět jakoukoliv politiku. Podnikala komise iniciativy? Ano, několik jich podnikla. Zejména v druhé polovině roku 2014, kdy byl zahájen audit ze strany účetního dvora, kdy byl prováděn. Eh, nechci samozřejmě eh, se podbízet s nějakým možným propojením obou věcí, tedy že eh, by byl spuštěn audit a jakoby náhodou komise začala podnikat iniciativy, to bych říci nechtěl. No nic, dostávám se k doporučením. Co doporučujeme? Za prvé doporučujeme, aby komise stanovila jasné cíle a způsoby, jak těch cílů bude dosaženo na období 2016 až 2020. Za druhé, doporučujeme, aby komise trvala na striktní implementaci nařízení o řezivu ve všech členských státech. A pokud vím, tak to komise momentálně dělá tím, že tedy zahájila ty postupy o porušení eh, pravidel. Za třetí lze více využívat činnost eh, důvěryhodných certifikačních orgánů v členských státech, které existují, dobře fungují a mohly by být lépe využívány. Za čtvrté, Tedy čtvrté doporučení, eh, jak jsem řekl už, co se týkalo těch zjištění, je potřeba lépe prioritizovat a soustředit se na země produkující řezivo. Myslíme si, že peníze EU by měly jít tam, kde lze dosáhnout největšího dopadu a nemělo by docházet k rozmělňování podpory z FLECT. Za páté, komise by měla informovat každé dva roky prostřednictvím zpráv o postupu programu FLECT. Zatím lze v, obla- lze v oblasti reportingu konstatovat velké nedostatky. A poslední doporučení, momentální hodnocení, to aktuální hodnocení by mělo být využito k tomu, aby byl zlepšen stávající přístup. Dovolte mi na závěr dodat, eh, paní předsedkyně, že komise přijala všech šest doporučení účetního dvora. Teď několik slov na závěr k tomu pracovnímu dokumentu navrženému vaším zpravodajem, panem Celerem. Překontrolovali jsme eh, ta jeho doporučení z odstavců 7 až 17 a musím říct, že ta doporučení jsou velmi přesná. Stejně tak, jako my jsme se snažili být i přesní ve své auditní zprávě a jsou zcela v souladu s našimi nálezy, jsou realistická, a podle mého názoru se zaměřují na ty správné slabiny, které je potřeba vyřešit na straně komise. Takže mohu jedině eh, tato doporučení podpořit a blahopřeji k tomuto pracovnímu dokumentu. To je vše. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji. A pan Joachim Celera má slovo v tuto chvíli, prosím. Pane Celere. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval svému kolegovi Pinkstovi, děkuji také Evropskému účetnímu dvoru a všem, kteří se podíleli na vypracování této zprávy o nelegálním obchodu s dřevem. Nejde pouze o určitý typ dřeva, jde o nelegální obchod a nelegální těžbu řeziva jako takovou. O jaké problémy se jedná, o tom hovořil už pan Pinkston. Samozřejmě začala včera také konference o klimatu v Paříži. To znamená, že hovoříme o tématu, které je opravdu velmi aktuální. A poté, co jsem si tuto zprávu přečetl, na začátku jsem si myslel, A to je zajímavé, podíváme se, jaká tady ta situace je. Z začátku jsem byl deprimovaný a potom jsem se opravdu rozčílil, protože v tuto chvíli vidím, že mezi tím, eh, co chceme a mezi tím, o čem se jenom tak eh, říká, eh, se o, o, a mezi tím, o čem se neustále jen mluví, ale prázdnými slovy, opravdu vzniká stále větší a větší propast. A proto si myslím, že tuto zprávu bychom měli vzít jako odrazový můstek pro naší další opravdovou práci na tomto tématu, protože tady nejde pouze o hospodářské ztráty, tady hovoříme o mnoha, mnoha milionových eh, ztrátách, i co se týče ztráta, ztrát, tedy týkající se eh, daňových úniků, protože pan Pinkston hovořil o jedné miliardě dolarů. Myslím si, že tady, eh, myslím si, že to všichni vyvodíme, že nejde pouze o nějaké nadnárodní velké, eh, že nejde tedy o nějaké malé společnosti, ale že těmi aktéry, kteří se podílejí na těchto eh, podvodech a únicích, jsou asi trošičku větší ryby. A kromě toho samozřejmě jde o ztrátu biologické rozmanitosti, jde také o ochranu eh, klimatu a života na celé planetě. Eh, co se týče těch cílů, které byly stanoveny v roce 2003, to znamená stanovit nějaká pravidla, stanovit cíle, začít partnerství s partnerskými zeměmi, tak samozřejmě ten postup byl správný. Nicméně Evropský účetní dvůr nebo svou tiskovou zprávou nazval ehm, či poj, pojmul tak, jako že v podstatě nejdříve si Evropská unie musí eh, uklidit na svém vlastním eh, dvorečku. A kromě toho tady máme další čtyři členské státy, které se stále ještě eh, nepodepsali nebo řekněme stále neplní jasné závazky vycházející z nařízení o řezivu. To znamená, že tady je třeba se uvědomit, že na evropském trhu je stále možné koupit nelegálně vytěžené dřevo. I v rámci evropské politiky sousedství stále dochází eh, k nelegální těžbě dřeva. Ten nejnovější případ známe Ukrajiny, ale těch případů je spousta. Tudíž je zcela nezbytné, abychom si tady uvědomili, kdo tedy nese za co zodpovědnost a také provádět řádnou kontrolu. A proto je zcela nesrozumitelné, protože ve chvíli, kdy tady již hovořím o zodpovědnosti, tak nechápu, jak komise jedná, protože generální ředitelství DEVKO je zodpovědné za zpravování prostředků, které se týkají této oblasti a je také zodpovědná za partnerství s Hondurasem a Gvineou a generální ředitelství NV je zodpovědné za spolupráci s azijskými státy a obě dvě ředitelství sdílí tuto zodpovědnost pro tu stejnou oblast dřeva pro Latinskou Ameriku. To znamená, že eh, dále ještě organizace pro eh, potravinovou zodpovědnost OSN má další eh, jaksi odpovídající kompetence, to znamená, že <laughs> to je prostě dosti velký zmatek, eh, protože tady si musíme uvědomit, že tady tři, v posledních 12 letech jsme vynaložili více jak 300 milionů euro a v podstatě nic jsme, nic jsme nedokázali. Navázali jsme možná partnerství se dvěma zeměmi, ale kromě toho jsme nedokázali nic jiného. Pan eh, Pinkston hovořil o úspěších v Brazílii co se týče tedy oblasti boje proti nelegální těžbě dřeva. Hovořil také o úspěších, které se týkají jaksi eh, situace či stavu eh, tropic, tropických lesů, ale uvědomme, uvědomme si, že tady v podstatě ta katastrofa či ta, to, jak si to masakrování eh, dešných pralesů v minulých letech bylo opravdu neuvěřitelně eh, rozsáhlé. To znamená, že tady je třeba samozřejmě Tady je třeba být velmi přísnými, ale spousta aktérů, kteří se snažili jaksi bojovat právě proti těmto aktivitám, říkají, že nebyly dostatečně podporováni. A já si myslím, že kdyby právě někteří místní aktéři byli podporováni těmito penězi, tak možná jsme mohli dosáhnout trošičku více, protože tady nejde pouze o deštné pralesy, jde o e, státy, jako je například e, Ruská federace, o níž víme, že v ní byly vykáceny lesy na ploše, která v podstatě odpovídá i velikosti jednoho, jedné spolkové země v Německu. Tudíž já si myslím, že tady to téma je opravdu eh, Mm, průřezové, týká se opravdu spousty různých oblastí. Eh, ve chvíli, kdy podepisujeme nějakou smlouvu o partnerství, eh, jakoukoliv dohodu o spolupráci, tak je to téma, které musí být součástí těchto dohod. Ve chvíli, kdy hovoříme o dohodách o volném obchodu, tak to musí být opět součástí té dohody. Ve chvíli, kdy eh, kdy právě vypracováváme takovou tu dohodu o spolupráci i s velkými aktéry s Čínou, s Ruskou, s, Japon, s Ruskem, s eh, Japonskem, se Spojenými státy americkými. Nesmíme zapomínat na eh, téma řezivo obchod se dřevem. Ano, Evropský účetní eh, dvůr provedl analýzu a kontrolu, k tomu já jsem ještě předložil určité své připomínky, svůj dodatek. Eh, Eh, já v tuto chvíli děkuji, děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že tato zpráva dost přikrášila, dost zkrášila tu současnou eh, dramatickou situaci a myslím si, že by to proto měl být odrazový můstek pro naší eh, debatu, kterou potřebujeme. Takže děkuji panu Olivierovi Sotieremu, děkuji také všem svým spolupracovníkům za pomoc, kterou mi poskytovali. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Nikdo se nepřihlásil o slovo. A pan kolega Čarnický? Ano, tak já omlouvám se, nepřihlásili jste se o slovo. Máte slovo. Pan Čarnecký? Thank you much indeed, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně. Nejprve bych rád poděkoval panu Celerovi za velice konkrétní velice kvalitní, velice důležitý pracovní dokument za tuto zprávu. A rovněž panu Pinkstenovi bych rád poděkoval za tuto zvláštní zprávu, protože o co jde? Priority komise jsou založeny na jasných kritériích. To znamená, že musí poskytnout kritéria, která by měla být jednoduše implementovatelná. Druhá věc. Komise musí lépe koordinovat boj proti nelegální těžbě na různých místech. Moje otázka, zásadní otázka, poté, co vystoupil pan Seller, vidíme zde takový chaos na straně generálního ředitelství Evropské komise. A zda teda dojde k nějakému zlepšení, nebo proč vlastně k tomu došlo? Nechápu to. Děkujeme. Další, paní kolegyně Šulinová, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych ráda rovněž zdůraznila to, že zpráva od pana Celera je velice kvalitní. Je zde několik problémů, které pan Celer ve zprávě zakotvil. Je to nařízení z roku 2010, které ještě čtyři členské země neimplementovaly. To považuji za velice zajímavé, že tomu tak není. A ptám se, proč evropské instituce zatím nepostupovaly agresivněji v tomto ohledu. Rovněž bych se ráda zeptala na následující věc. Kolik takového nelegálně vytěženého dřeva můžeme vlastně nalézt v jednotlivých členských státech. Máme taková čísla, víme o přibližném objemu nelegálně těženého dřeva, které se dostává do EU z jiných e, třetích zemí. To samozřejmě vede i k ekonomické újmě společností v Evropské unii, těch společností, které pracují legálně v této oblasti. Samozřejmě, že takové legálně vytěžené dřevo je rozhodně dražší než nelegálně vytěžené dřevo, které se dostává rovněž do Evropské unie. A ještě jedna věc. Jak plánujete zlepšení certifikace v této oblasti, pokud je o nelegální těžbu? To by nám rovněž mohlo pomoci řešit tuto problematiku, nejenom u těžby, ale i u importu. Děkujeme. Pan Gebrandy má slovo. Ano, děkuji za slovo. A rád bych poděkoval panu Pinkstonovi za velice jasnou prezentaci zprávy. Dovolte rovněž, abych poděkoval panu zpravodaji, panu Celerovi za odvedenou práci. Často hovoříme o záležitostech, které asi nemají obrovský dopad na zbytek světa a přesto o těchto záležitostech hovoříme. A myslím, že pan Pinkston velice jasně poukázal na to, jak důležitá je oblast nelegálního legální těžby, dřeva, obrovský dopad na klimatickou změnu, na ztrátu biodiverzity a s tím spojenou ztrátu pro miliony, možná i miliardy lidí. Takže rozsah tohoto problému je obrovský. Ovšem, když se podívám na zprávu účetního dvora a vidím, že po 12 letech snahy vystavení tohoto systému FLECT nevidíme mnoho zásadních výsledků a to je více než zneklidňující. Nebudu se opakovat to, o čem se již zmínili kolegové, do, pouze si dovolím několik jednoduchých otázek, jelikož žádnou certifikaci v této oblasti těch posledních 20, 12 let stávajícího systému zatím nemáme k dispozici, je zde nějaká naděje, že v brzké době takovou certifikaci budeme mít k dispozici a pokud ano, tak u kterých zemí či země. A vím rovněž, že komise minulý rok začala svou Eh, své vlastní hodnocení systému FLEG, který by měl, nebo měl být již publikován v říjnu letošního roku, to znamená vlastně minulý měsíc. Možná by nám komise mohla říci, jak to vypadá. Asi pravděpodobně nám řeknou, že musíme čekat na takovou hodnocení, na takové hodnocení, ovšem rád se Rád bych se zeptal, za tento systém a budoucnost, když vidíme, že po 12 letech eh, bylo tak obtížné vůbec něco podobného vystavit a že v podstatě uh, ty výsledky jsou takové, jaké jsou. Nařízení v oblasti těžby dřeva, to je něco, o čem se pan Pinkston zmínil, to mě těší. A e, rovněž jsem rád, že ten postup o porušování pravidel byl zahájen u některých zemí. Možná by nám komise mohla poskytnout určité detaily ohledně mm, tohoto dosie. Děkuji, vy jste tady samozřejmě jako zástupce výboru Envy, přičemž byli pozváni všichni členové výboru Envy. Ano, Bart Tess taky, to je skvělé, že jste tu. Za komisi má slovo Roberto Ridolfi, prosím. A prosím, odpovězte také na otázky, které už tu zazněly. Ano, prosím. Thank you, Madam Chair. I will try. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokusím se odpovědět odpovědět. Vždycky se samozřejmě snažíme, co je v našich silách. Rád bych poděkoval panu Pinkstonovi za prezentaci zprávy, to je první věc, a zároveň celému týmu účetního dvora bychom rádi poděkovali za nesmírně komplexní práci. My jsme akceptovali tato doporučení, to znamená, že my podporujeme ty požadavky, které nás přišly. To je první věc. Rovněž dovolte, abych poděkoval panu Celérovi, panu zpravodaji za tuto zprávu. A nyní několik věcí, které vyplynuly z obě z těchto obojí prezentací a zároveň bych možná odpověděla na pár dotazů, které ji zazněly. Systém FLECT je nesmírně složité, složitý mechanismus. Nejde zde pouze o dosažení výsledku, to je důležité, ale zároveň to, že tento systém umožňuje politický dialog s jednotlivými zeměmi v rámci toho dobrovolného systému VPA je důležitý. Jde o politický eh, dialog, eh, o korupci, zprávě a řízení, eh, demokracii, respektu pro menšiny, právním státu, čili není to pouze samotný flekt a ty výsledky mechanismu FLECT. Je to nesmírně složitý mechanismus, který zahrnuje všechny tyto aspekty. Ta poslední věta, kterou se zmínil, ano, to je důležité. Určité možná po, určitá ponaučení, která bychom z toho mohli vytáhnout. Čtyři evropské země zatím neimplementovaly nařízení v oblasti těžby dřeva. My zatím víme, že ten postup o porušení pravidel byl zahájen. Jsou tam určité právní lhůty, které musí být respektovány, zatím výsledky nemáme. Druhá věc. Flekt je procesem nesmírně obtížným s ohledem na nějaké měření či možnosti. Můžeme měřit korupci nebo boj proti korupci? To je obtížné, protože ta nezákonnost E, sama o sobě není měřitelná. Kvantifikace těchto nešvarů je obtížná. Vy jste se ptal, pane kolego, kolik takové nelegálně, vytě, nelegálně vytěženého dřeva, kolik se dostalo na území EU. To je nesmírně obtížné kvantifikovat, jinak samozřejmě bychom na hranicích měli nějaký systém měření, kdyby to bylo legální. My se ovšem snažíme do toho zapojit všechny ty osvědčené praxe. Nejde pouze o nelegální těžbu, ale i problém spojeným s deforestací. Pan Pinkston se o tom správně zmínil. Citoval několik důležitých denníků. My se snažíme implementovat osvědčenou praxi v oblasti lesnictví, protože to je tak úzce propojeno s živobytím, každodenním fungováním lidí, kteří Pracuji v této oblasti. Pokud je o priority, možná jsme měli příliš mnoho priorit v mnoha zemích, ehm, takhle zazněla kritika. Už máme vlastně 15 zemí, ve kterých jsme zavedli tato partnerství, dobrovolná partnerství VPA. Já osobně vyjednávám s jednou zemí a ještě jsem se zúčastnil jednání u druhé země. Je pravda, že DG Envy se zabývá Azií, Devko, Afrikou, Latinskou Amerikou. Ovšem, myslím si, že to, to, v tom není žádný protimluv. I když jsou to různé služby, tak můžeme fungovat a jít stejným směrem. Ovšem ty dohody VPA, ty dobrovolné dohody o partnerství, jsou nesmírně komplikované. V roce 2005 jsme zahájili některá z těchto jednání první byla již dokonce ukončena v roce 2005 a pak došlo k implementaci těchto dohod, což je vlastně jeden z očekávaných výsledků systému FLECT. Jiné dohody byly zahájeny pouze v roce 2010, takže fungují pět let. A dále to vyžaduje například změnu legislativy v některých zemích dokonce i ústavní změnu. Zmínili jste se o mezinárodních institucích, například eh, FAO, eh, hodnocení vlastnictví v oblasti půdy a tak dále, kdo je vlastníkem v dané oblasti. Občas hovoříme o takových záborech půdy, takže ta legislativa na místě je obtížná a poté ta sekundární legislativa, která s tím je propojená, my jsme v kontaktu s místními orgány, tak jak se o tom již kolegové zmínili, ale i s občanskou společností a nevládními organizacemi. Dobrá zpráva a řízení věcí veřejných je jedním z nejdůležitějších vedlejších produktů. To vám mohu dosvědčit. My se každý rok setkáme s našimi velvyslanci EU v zemích Plekt. Já vedu jednání s těmito 15 velvyslanci a všech, všichni chtějí pokračovat v tomto procesu, protože to, že mají eh, ten otevřený dialog, dohody VP a flex systém umožňuje dialog o právním státu, eh, korupci a tak dále. My vítáme doporučení účetního dvora, kterého cílem je zlepšit akční plán v oblasti FLEG zemí. Některá doporučení už byla implementována a my budeme nadále identifikovat možnosti zlepšení implementace akčních plánů. Pane Pixene, rád bych vás ujistil o tom, že v loňském roce jsme to ještě neurychlili. To byly věci, které nás, na nás čekaly, um, které jsme postupně implementovali, ovšem těšíme se, že to vlastně eh, přišlo ve stejném okamžiku jako i vaše úžasná zpráva dětní. A my samozřejmě chceme co možná nejefektivněji implementovat všechny tyto akce. My jsme konzultovali naše právníky, kteří nám připravili eh, tuto větu. Já jsem byla rovněž velvyslancem kdysi a Flag je nezbytným nástrojem našeho partnerství s těmito zeměmi. Je to zásadní, ovšem je obtížné to kvantifikovat. My zatím nemáme takovéto označení, plnění v Indonésii či v Ghaně již na tom fungujeme, to znamená, ta certifikace je na cestě, ale samotné nařízení podle mého názoru jedním z nejdůležitějších výsledků FLECT systému. Tak to vlastně vzniklo, to nařízení. To je úžasný výsledek. Některé EU země ještě čeká hodně práce. FLECT je společným úsilím komise i členských států, nejenom komise. Co to znamená? Znamená to, že v každé zemi, kde máme akční plán FLECT, spolupracujeme s velvyslanectvím jednotlivých zemí na dalším prosazování tohoto procesu. Čili vidíte tu intenzitu všech prostředků, jež využíváme. A přesto zatím nemáme to certifikované dřevo, protože je zde složitost na úrovni institucí, legislativy, operační problematika a všechny ty subjekty, my samozřejmě chceme zlepšit efektivnost, účinnost a ekonomický přístup k ačním plánu PLEK, budeme využívat doporučení zprávy účetního dvora, jakože hodnocení akčního plánu PLEK. Máme první návrh k dispozici, pracujeme na tomto návrhu, připravujeme ho a doufám, že budeme schopni ho brzo představit veřejnosti v důsledku nedostatku některých dat jsme samozřejmě museli trošku ten přístup přizpůsobit, abychom měli nějaký pracovní dokument, který by byl takovým odrazovým úzkem na základě auditu a hodnocení bychom chtěli nyní navrhnout nejlepší možný postup před. Taková ta únava ze systému FLECT je pravda nejenom pro těch 15 zemí, pro nás rovněž, pro komisi pro mě. <clears throat> Proč? Protože je tak obtížné dosáhnout výsledku. Že když vidím naše velvyslance, kteří nás motivují a chtějí v tom pokračovat, tak se snažíme přijít s možnými prostředky, které by výsledky dosáhly. Je to politický rámec, nejde o nějaký projekt rozvojového charakteru, to bych rád zúraznil. Je to určitý politický rámec, který poté vede k různým výsledkům v oblasti politiky, rozvoje. Úspěšně mobilizoval politickou pozornost na oblast nelegálního, nelegální těžby, partnerské země, členské země i komise na tom pracují, jsou zaangažované a chceme bez v tomto boji proti deforestaci a nelegálnímu, nelegální těžbě třeba společně. A ještě tři otázky které zde zazněly. Co se kritéria pro prioritizaci těch 15 zacílených zemí, které si zvolili cestu toho VPA, na ty se soustředujeme? Jistě nemělo by to být exkluzivně pouze toto Máme zde mm, samozřejmě i aktivity s jinými zeměmi, to vše se nyní hodnotí. Koordinace boje proti nelegální těžbě. <clears throat> Na komisi je to výborně koordinováno, ale pak už v těch zemích, policie, orgány činné v trestním řízení, ty už jsou ty, které jsou odpovědné za vymáhání, tak to už je jiná stránka. Oni mají nedostatek kapacit, BPA můžou být úžasně připraveny pro danou zemi, ovšem pokud policie a prosazování práva, právní stát obecně či korupce v této zemi je na kritické úrovni, tak prostě neuspějeme v tomto boji proti nelegální těžbě. Pokud celý ten, celé to prostředí je vlastně nelegální. My jsme opravdu udělali takovou inventuru všech těchto doporučení účetního dvora. Jasné cíle pro období 2016-2020 jsou na stole. Ano, měli bychom připravit indikátory. Implementace nařízení jistě víme, že tam byl zahájen postup o porušení pravidel, který by měl napravit tuto situaci a privátní certifikáty. Ano, tam plně s vámi souhlasíme. Začali jsme identifikovat kritéria a možnosti v této oblasti. A pokud jde o úspěšnou, úspěšné hodnocení, my budeme brzo se zástupci členských států na toto téma diskutovat, aby došlo ke kolektivní reakci ze strany komise i členských států. Děkuji. Anka Pinkston zum Abschluss, bitte. Děkuji a ještě nakonec pan Pinkston. Pane Pinkston, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám k tomu zase moc co dodat. Možná, že bych pouze doplnil, co řekl pan Dolfy, co se týče postupu. Možná, že k tomu mohu doplnit ještě pár podrobností, co se týče Španělska, Maďarska, Rumunska a Řecka. Takže jaká je ta situace? Co se týče Rumunska a Španělska, tak tady se nacházíme v tom prvním kroku. To znamená, že tady my jsme poslali formální notifikaci Španělsku a Rumunsku a co se týče těch dalších dvou států, Řecka a Maďarska, tak tady už jsme u druhého eh, kroku, to znamená, že my jsme poslali odůvodněné stanovisko 22 října. Takže pouze, abyste tedy měli přehled o tom současném status quo. Děkuji vám všem za tuto velmi zajímavou zprávu a jsem si jistý, že pro nás všechny, nepouze tedy pro členy tohoto výboru, ale i pro celou komisi bude naše další spolupráce velmi zajímavá. Děkuji vám za pozornost. Pan Celer ještě nakonec. Pan Rudolfi řekl, že tady hovoříme o politickém projektu. Pokud by tomu tak měli, mělo být, a já nechci tady spochybňovat, že jde o velmi vysoce politické důležité téma, ale musíme mu tedy také dát určitou prioritu. Nemůže to eh, vypadat tak, jak eh, tomu, to vypadalo doposavat, protože doposavat ty cíle, kterých jsme dosáhli, byly opravdu velmi marginální a přitom jsme vynaložili 300 milionů euro. Nemáme tady ani nějaký jasně definovaný rozpočet, protože to všechno šlo přes ten všeobecný rozpočet. Současně souběžně také tedy přes ERF, přes rozvojovou pomoc, eh, přes různé bilaterální a tematické programy a také eh, některé prostředky jsme získali prostřednictvím eh, nástroje sousedství. A co se tedy se všemi těmito penězmi děje, jakým způsobem jsou ty prostředky vynakládány? a vidíme, že nebylo dosahováno těch kýžených eh, výsledků. Takže jak budeme jednat na mezinárodní úrovni, řekneme, že chceme být tedy tím vedoucím aktorem v rámci nových eh, klimatických politik, ale teď je to přece naprosto směšné, když vidíme, že ani u sebe doma si nejsme schopni eh, zajistit pořádek. To znamená, vidíme, že tady jsou ještě členské státy, které neimplementovaly nařízení o řezivu. To znamená, jakým způsobem se postavit k těmto eh, členským státům. To znamená, jak jak postupovat proti těm, kteří eh, vydělávají v tuto chvíli miliony a miliony právě prostřednictvím nelegálního obchodu se dřevem. Eh, a ta možnost tady ještě stále existuje. To znamená, že pokud nebudeme chtít jít tou dobrovolnou cestou, no, tak musíme přijmout nějaké závazné povinnosti, nějaké E, nějaká závazná e, pravidla, protože ve chvíli, kdy budeme pouze zvedat ukazováček, no tak se nic nestane. E, tudíž já si myslím, že té práce máme před sebou ještě mnoho, jak tedy v té oblasti interní, tak také naší vnější činnosti. Mnoho z toho také bylo již řečeno. Samozřejmě, že musíme bojovat na mnoho frontách, pokud chceme opravdu nějakým způsobem dosáhnout těch kýžených cílů, ale to znamená také, že i komise se musí snažit a musí dělat všechno pro to, aby nejednala roztříštěně, aby nedocházelo právě k roztříštěnosti eh, mezi různě přidělenými kompetencemi, aby opravdu všichni jednali jednotně a abychom dosáhli tedy toho, co jsme si stanovili. V podstatě bychom eh, to mohli ukončit, ale ještě se o slovo přihlásila kolegyně Ajala. Ano, děkuji, děkuji. Já v souvislosti se zprávou pana Celera jsem chtěla říct ještě jednu věc. Ta zpráva je opravdu dokonalá. Já pouze chci říct, neměli bychom tady eh, hovořit o nějakých chimerách i v souvislosti s tím, co řekl pan Pinkston. Máme tady ještě čtyři členské státy, které neimplementovaly toto nařízení. Já doufám, že ten náš stát, naše země tak učiní co nejdříve, i když v tuto chvíli právě eh, procházíme obdobím volební kampaně, ale je třeba uvědomit si, že spousta, lidí, spousta států, které implementovali toto nařízení, ho nesplňuje. To znamená, že tady máme další eh, členské státy, které stále dovážejí nelegálně vytěžené eh, dřevo z Brazílie přes amsterdamský přístav se k nám dostává opravdu obrovské množství nelegálně těženého dřeva. To znamená, potřebujeme tady nějaké kontrolní mechanismy, které budou fungovat a budou účinné a aby se tady vše eh, to, co bylo podepsáno a k čemu se země eh, zavázaly, aby se to opravdu také plnilo, protože samozřejmě podpisem se eh, nevyřeší úplně vše, protože i ty státy, které eh, implementovaly toto nařízení, stále dováží obrovské množství nelegálního dřeva. Děkuji. Děkuji, děkuji také všem zástupcům eh, Evropského účetního dvora. Eh, samozřejmě vidíte, že vše je tedy, tedy společná práce. Já vám <clears throat> děkuji, děkuji vám za vaší práci. A dostáváme se k pátému bodu pořadu jednání a jde o kodex chování pro členy. Komise tady máme v tuto chvíli už i studie, která se e, zabývá právě tímto kodexem e, chování a máme tady, tady v tuto chvíli už tady studie, která se zabývá přesně, tedy e, je to studie Evropské korporátní observatoři, která se zabývá touto otázkou a Hovoří se tady tady o těch postupech, které byly stanoveny a budeme se zabývat tou otázkou, zda jsou ty postupy dodržovány a ta pravidla jsou dodržována tak, je to stanovila. Takže prosím, paní Vikikan. Děkuji, děkuji vám za příležitost tady k vám dnes promluvit, protože já jsem opravdu velmi vděčná za tuto příležitost. Pokud neznáte eh, instituci, která se jmenuje Corporate Europe Observatory, tak je to eh, skupina, která studuje dopady eh, lobbyingových skupin na evropských rozhodovacích procesech. To znamená, že se snažíme dělat všechno pro to, aby byla dodržována, aby byly dodržovány principy transparentnosti. My se zabýváme otázkami obchodní politiky, zemědělských eh, politik, a my se také díváme na střety zájmů a konf- zájmové konflikty a hlavně na otázku takzvaných si eh, otáčví dveří. O co jde? Jde o vysokou, eh, o fluktuaci nebo či o výměnu lidí na velmi důležitých rozhodujících postech a eh, zabýváme se tedy dopady těchto změn. My jsme se Eh, my jsme eh, v podstatě také za kampaní takzvané Revolving Door Watch, což je v podstatě organizace, která sleduje vývoj personálních změr, to znamená, změn, to znamená, jde o to podívat se na to, do jaké míry jsou splňována pravidla. Eh, zabýváme se otázkami Eh, volné, tedy dohod o volném obchodu, zaměřili jsme se hodně na TTIP, zaměřili jsme se na otázky týkající se klimatických změn a eh, jak se tedy tady v souvislosti s těmito tématy také eh, důležitě jeví otázka lidí, kteří vyjednávají o těchto dohodách. A já bych ráda tedy o těch některých zjištěních, ke kterým jsme došli, hovořila v rámci své krátké prezentace. A samozřejmě chci říct, že všichni dostanete také kopii této zprávy. Myslím si, že členové tohoto výboru vědí, jak ten současný systém funguje. To znamená eh, komisaři, kteří opustí svou funkci a chtějí, jak si zastávat novou funkci, tak tady existuje jasný kodex chování. Oni musí získat jaksi povolení na to, aby mohli zastávat nějakou novou funkci. Tady jde tedy o povolení, které Eh, zís- musí získat a pokud jde o funkci, která je nějakým způsobem napojená na jejich bývalou funkci, tak tady máme výbor ad hoc, který musí jak si rozhodnout, zdali tady může dojít k nějakému uh, eh, střetu zájmu či ne. A pokud to není tento výbor, tak uh, je to kolegium jaksi komisařů, které se rozhodne tady ještě po, poté, co by nerozhodl sekret, uh, sekretariát. Uh, a to je vlastně právě přesně ten důvod, proč my si myslíme, že ten systém není dostatečně adekvátní. Tak podíváme se tedy na to, co nás k tomu vedlo. 37 eh, komisařů jak si opustilo komisi eh, pana Barosa, buď to v říjnu nebo ještě před, krátce před říjnem, a mezi tím zastávali 98 nebo skoro 100 různých jiných funkcí, ke kterým dostali autorizaci komise. A mezi těmito 98 eh, funkcemi pouze 37 funkcí bylo schváleno tím výborem pro etické otázky. A my vidíme tedy, že jeden ze tří těchto odcházejících komisařů, což je devět, z 26 v podstatě prošli těmi otáčivými dveřmi a začali buď to v nějakých korpora, velkých korporacích nebo v organizacích, které mají velmi jaksi úzké vazby na tyto korporace, což my považujeme za dosti problematické, ale vrátíme se k tomu ještě později. My si myslíme, že minimálně osm těch funkcí, které začaly zastávat bývalí komisaři, jsou funkce, které neměly být autorizovány, neměly být povoleny. Eh, hovoříme tady o finančních eh, korporacích, včetně eh, banky Merrill Lynch a dalších jiných finančních korporací. Týká se to například no, Eh, jedná se tady opravdu o velmi důležité funkce důležitý, v důležitých firmách, jako je Proximus, Belgacom a tak dále. A těch příkladů bylo opravdu velmi mnoho, tady těch případů, u nichž to povolení nemělo být eh, vydáno. My máme tady různé návrhy na změny. Tady vidíme tedy eh, černě popsanou tu současnou situaci a červeně nalevo vidíte, co navrhujeme my, jakou změnu si představujeme my. U té první si myslím, že je to jasné. Myslím si, že je opravdu zvláštní, že komisaři mají jaksi eh, to opravdu velmi velkorysé právo na to přechodné období tří let, ale tady v tuto chvíli se hovoří o 18 měsících. To znamená, že oni mají jaksi eh, tu možnost hledat tu novou funkci v průběhu 18 měsíců poté, co opustí svou eh, funkci. My si myslíme, že ve chvíli, kdy tedy oni dostávají peníze během tohoto přechodného období, tak by neměli jaksi zastávat jiné funkce. Dále, myslím, my si myslíme, že tady je nedostatečná jasnost v rámci tohoto tomto kodexu chování. Velmi jaksi eh, nejasně z tohoto kodexu vyplývá vlastně, co je možné a co není možné. Vůbec se tady ani nezmiňují nějaké možné střety zájmu a to si myslím, že je zcela jasný existující problém. My si myslíme, že tady je to třeba zcela explicitně zmínit, je třeba zcela explicitně hovořit o střetech zájmu. Myslíme si, že tady ten eh, přístup by měl být daleko přísnější. A to, co my jsme navrhovali v minulosti, bohužel ale nebylo odsouhlaseno. Například ten současný zákaz eh, lobbingu, tak eh, to také trvá nebo je platné pouze v tom průběhu 18 měsíců. To znamená, že tady je opět taková jaksi nesrovnalost těchto 18 měsíců s tím tříletým obdobím. My si myslíme, že 18 měsíců je příliš krátká doba pro takovýto zákaz. Pro, a právě pro takovéto velmi důležité uh, osoby, které se účastnily rozhodovacích procesů na tak vysoké úrovni. My si myslíme také, že tady ten zákaz lobbyingu je tady eh, velmi eh, jaksi nejasně definován. Vlastně tady není vůbec eh, definován. A kromě toho je to tady zcela, jak se to velmi zužuje v podstatě na bývalé portfolio tohoto daného komisaře. Myslíme si, že by mělo jít o komplexní celkový eh, zákaz, který by měl trvat po celou tu přechodnou dobu třetí, tří let a měl by se týkat všech oblastí. Další návrh, který my předkládáme, se týká samotného procesu, samotného toho procesu povolování těchto nových funkcí. Už jsme zmínili ten ad hoc výbor pro etické otázky. My si myslíme, že tento institut by měl být nahrazen něčím, co je daleko eh, jaksi silnější, nezávislý, nezávisl, nezávislejší a jeho členy jsou opravdoví experti v etických otázkách. A tento výbor by se měl opravdu zabývat eh, tou funkcí bývalého komisaře zcela komplexně, včetně všech jeho bývalých aktivit. Měl by mít také eh, podporu sekretariátu, který bude mít dostatečné kapacity na to, aby eh, výboru předložil všechny eh, důležité informace. A takovýto to Eh, nezávislý orgán by se vlastně vyhnul tomu, orgán, eh, tomu problému, kterým, kterému v tuto chvíli čením, eh, čelíme, protože některý, někteří členové tohoto výboru pro etické otázky jsou vlastně bývalí členové komise či lidé, kteří vlastně sami prošli takovýmto otáčivými dveřmi. To znamená, že rozhodují poté o svých bývalých eh, kolezích a možná vlastně i v rámci své činnosti v tomto výboru přemýšlí také o svých vlastních možnostech do budoucna. To znamená, že tady tento orgán musí být opravdu daleko nezávislejší, aby mohl řádně rozhodovat. A pokud by existoval takovýto nezávislý systém, tak bychom mohli hovořit také o rozšíření jeho rozsahu působnosti také na další oblasti a bylo by v podstatě možné tady hovořit o dalších oblastech, které se netýkají pouze jaksi bývalých komisařů. A Potom další eh, vlastně pro nás největší problém je transparentnost. Toto je ukázka z webové stránky Evropské komise. A to je v každém případě jaksi pokrok ku předu. Hovoří se tady něco, jak, te, hovoří se tady o nových funkcích a rolích bývalých eh, komisařů, ale tato eh, Eh, informace, která v tuto chvíli je k dispozici. Tyto informace pro nás nejsou dostatečně podrobné, dostatečně přesné. My si myslíme, že tady chybí ještě další jaksi eh, skupina velmi důležitých údajů a informací, protože tady chceme také vědět, jaký přesně názor a stanovisko zastává eh, tento výbor ad hoc pro etické Eh, otázky, eh, což jsou informace, které nejsou veřejně dostupné, ale jsou dostupné i jaksi eh, v interně. A proto si myslíme, že ve chvíli, kdybychom chtěli navýšit transparentnost, tak bychom měli také zpřístupnit veřejnosti tyto dokumenty. To znamená, že samozřejmě ten přístup je možný ve chvíli, kdy se o něj člověk požádá, ale my si myslíme, že by měly být opravdu veřejně k dispozici na webových stránkách, tak jako eh, tyto informace tady. Myslím si, že nejsme jediní, kteří chtějí navýšit eh, transparentnost. I Evropský ombudsman eh, se vyjádřil v tom smyslu, že v této oblasti potřebujeme více transparentnosti. Takže to jsou ta hlavní doporučení, ale možná ještě předtím, než skončím, tak bych mohla možná projít ještě dalšími otázkami, které se týkají těchto otáčivých dveří, protože ve chvíli, kdy hovoříme o komisi, tak nejde pouze o bývalé komisaře protože jde tady o všechny střety zájmu, které můžou vzniknout právě eh, prostřednictvím těchto otáčivých dveří protože tady těch, eh, těch konfliktů může vznikat opravdu eh, velmi mnoho. Eh, jsou to všechny, eh, vše, všechno jaksi problémy týkající se služebního řádu a těch případů je opravdu velmi mnoho. Například jeden úředník eh, například bývalý zaměstnanec Exxonu začal pracovat pro generální ředitelství zabývající se energetickými otázkami, potom si vzal neplacenou dovolenou a vrátil se do soukromého sektoru. A to je opět důkazem toho, že ta pravidla nejsou dostatečně silná. A například, co se týče Evropské rady, tak tady vůbec neexistují žádná jasná pravidla pro právě tyto případy otáčivých dveří a já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby tady vznikla i doporučení právě pro Evropskou radu a jelikož už jsem v Evropském parlamentu, tak bych měla říci, protože vím, že se zítra budete zabývat eh, otázkami také z otázkami zprávy pana Gigolda a já vím, že tam jsou také různá doporučení týkající se eh, právě těchto problémů. Tudíž my souhlasíme s těmi závěry, ke kterým, eh, ke kterým se došlo a myslím si, že tady ta poslední eh, věta to velmi dobře eh, dobře schrnuje. Vypadá to tak, že všechno je v podstatě eh, stanovováno či regulováno takovým způsobem, aby to odpovídalo zájmům komisařů a eh, eh, jak se jejich zájmům hlavně. My máme trošičku obavy, že pro ty současné členy komise už je trošičku pozdě, abychom ta pravidla změnili. Nicméně si myslíme, že Junckerově, Junckerovy komise už by se to mělo týkat a mělo by se to týkat také všech, eh, který, kteří přijdou po nich. Děkuji. Chcete říci také něco k těm novým případům? Osm z nich nebylo schváleno. Můžete tady hovořit, můžete tam něco říct o těch funkcích, do kterých se chtěli dostat? Děkuji. Thank you. Um... Děkuji vám. Víme o třech žádostech, které padly ze strany komisařů a které neproběhly celým tím schvalovacím procesem. Co tím myslím? Že byly odkázány na tu ad hoc etickou skupinu a e, od ní získali jaksi nesouhlasné stanovisko pokud já vím. A generální sekretariát eh, v komisi šel za těmi komisaři a ti komisaři pak ty žádosti stáhli. Jinými slovy, ty případy se na webu o transparentnosti komise vůbec neobjevují, protože se to považuje jaksi za nedokončené a tím pádem ehm, se to neobjevuje ani v příslušných zápisech. Pokud chcete, můžu vám říci, kdo to přesně byl, ale bohužel více podrobností o tom, jaké ty funkce měly být, nemáme. Eh, ti dva komisaři byli Connie Hedegaard, měla eh, jednu eh, funkci, která získala nesouhlasné stanovisko ad hoc etické skupiny a pak komisařka Vasliu, tam měla dokonce dvě funkce, které měly nesouhlasné stanovisko a obě stáhla, pokud vím. A dobře. A jaký druh žádosti byl tedy schvalován? Thank you. Um... Děkuji. Eh, přesněji řečeno, co se těchto funkcí týče, byla tady Vivian Redding, komisařka pro spravedlnost základní práva a občanství, které bylo povoleno Eh, jít do rady Niastáru. Eh, zatím tam tedy neodešla, ale to je jedna funkce, kterou komise schválila. Eh, bylo schváleno, aby se připojila k radě k Akf Geffert a také je v radě Pesselsman Foundation. Pak Sim Kalas, komisař pro dopravu, který je konsultantem u Nortelu, což je ehm, IT firma, která funguje zejména v pobaltských státech a je také zvláštním poradcem komisaře se. A zde eh, jsou pak ještě další problémy, které se týkají eh, té jeho role jakožto zvláštního poradce. Nelly Cruz, Bývalá komisařka pro digitální agendu je zvláštní poradkyně Bank of America Merrill Lynch a Karl de Hucht, bývalý komisař pro obchod, se připojil, nebo respektive má povolení připojit se k Belgakomu, nyní k Proximusu. Eh, pokud vím, tak na té radě ještě nesedí, ale belgická vláda to rovněž schválila, takže pokud vím, je to jenom otázka času, než se tato funkce eh, zrealizuje, ale pokud vím, tak zatím tam nesedí. A připojil se také k několika finančním společnostem, včetně něčeho, co se jmenuje CVC, což údajně je třetí největší investiční společnost se soukromým kapitálem na světě. Děkuji. Kolega De Jong jako první na seznamu řečníků, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, a děkuji také Vicky Ken za její zprávu o problematice otočných dveří. Je to otázka jistě i pro širší úvahy, protože eh, tento výbor, ještě předtím, než jsem já tady byl, zadal studii o původním kodexu chování a pak byla zadána v nedávné době nová studie o novém kodexu jednání komise. A podíváme-li se na tuto nedávnou studii, tak její nálezy jsou stále platné. Je zde celá řada doporučení, která vůbec nebyla zohledněna. Doporučení, která vyplynula i z té původní studie zadané tímto výborem. A tady hovoříme o věcech daleko za rámec jenom otočných dveří. Jde o cestování, o finanční zájmy, o rozhodnutí, o e, personální obsazování, co se týká zvýhodnění rodinných příslušníků a takové ty věci a tak dále a tak podobně. Takže otázka kodexu chování je stále relevantní a tento výbor toto musí zohlednit i v procesu absolutoria. A co do našich vstupů do zprávy Gigold ve výboru AFCO, co se týká principu otočných dveří, společně s desítkami ostatních poslanců jsem i já v listopadu odeslal dopis, tedy listopadu loňského roku, nové komisi, kde jsme učinili několik málo konkrétních návrhů. Jeden z nich byl prodloužení toho eh, období hájení, aby se tak řeklo. Druhé doporučení se týkalo nezávislosti eh, ad hoc etické skupiny. Pak jsme hovořili o transparentnosti a o zákazu lobbyingu tedy prodloužení zákazu lobbyingu. Takže ta dvě období jsme říkali, my by měla být stejná jako období pro, to, pro ty přechodné příspěvky. A v listopadu loňského roku jsme od komise dostali odpověď, že by to všechno bylo příliš nákladné a nepotřebné od té doby i evropská ombudsmanka se začala zajímat o otázku otočných dveří, zejména co se týká transparentnosti. A pokud vím, tak i ona učinila několik doporučení, která vůbec nebyla vzata v potaz stávající komisí. A velmi čerstvě pak ombudsmanka poslala další dopis předsedovi komise, kde uvádí, že podle jejího názoru je možné, a to i s přihlednutím k otázkám ochrany osobních dat, zaujmout proaktivní přístup, co se týká informování o rozhodnutích eh, podle principu otočných dveří. Situace je vážná. Podíváte-li se na reakce komise, říkají zatím samé ne. Zatím neučinili žádné kroky ani které by reflektovaly studii nebo reflektovaly dopis europoslanců a nebo dokonce eh, návrhy ombudsmanky, což byly velmi umírněné návrhy. Podíváme-li se například na komisaře Timmermanse, protože to je jeho odpovědnost, myslím si, že toto by byl třeba zrovna výborný námět na diskusi s ním, aby zahájil přeskum kodexu chování v souladu s doporučeními studií výboru KONT, mimo jiné, co se týká principu otočných dveří. Děkuji. Kolegyně Ayala Zender. Sí. Děkuji, já bych velmi ráda poděkovala za vám poskytnuté informace a myslím si, že reakce mých kolegů je zcela jasná. Protože tady hovoříme o o tom, že vy jste nám v tuto chvíli, jak si předložila hned pozměňovací návrhy a nevíme přesně, jaká je ale současná situace. Já bych ráda věděla, z čeho vy vycházíte. Já chci vědět, jak si, z jakých reálných e, případů vycházíte, protože vy nám tady o, dáváte pouze statistické údaje a st- těch víme, že v některých případech bylo uděleno to povolení, v některých ne. Eh, v některých případech se z nich stali v podstatě poradci nových eh, komisařů. Eh, v některých případech tomu tak nebylo. Nicméně chci říci, že já si myslím, že v některých případech by to bylo dokonce bývalo bylo dobré, kdyby se stali poradci nových komisařů. Ale to, co nám chybí, jsou ty studie, ty konkrétní případy, protože my potřebujeme znát i ten kontext, ten podtext, celý jaksi ten historický kontext, protože ta prezentace, kterou vy nám předkládáte, ta obsahuje pouze několik pozměňovacích návrhů, ale ty pozměňovací návrhy přece budeme předkládat my my chceme vědět, v čem, jak si spočívá ta studie, nebo jaké jsou závěry té studie. My tady nechceme žádné pouze eh, kazuistické eh, důvody. My ne, my tady nechceme poslouchat, že některý úředník něco nějak. My chceme vědět, čeho jste vycházeli. My chceme vědět, jaké byly ty konkrétní případy a jak se v nich konkrétně postupovali, protože pokud ne, tak já mám strach, že tady v podstatě postupujeme příliš eh, rychle. Tady přeskakujeme vlastně eh, to, tu, tu studii a hned přicházíme jaksi k těm eh, návrhám. Já například znám konkrétní příklad jednoho komisaře, který jaksi byl komisařem pro Eh, dopravu a poté byl poradcem v jedné eh, společnosti, která se zabývala právě námořní eh, dopravou. Takže já chci prostě konkrétnější informace. A co se týče té doby 3 let a 18 měsíců, tak mě to, co vy navrhujete, přijde zajímavé, ale to, co vy navrhujete, jak si to dodržování té tříleté lhůty, tak eh, já si říkám, proč to neudělat eh, jinak, proč v podstatě nepočkáme, dokud nastoupí do jiné funkce a ve chvíli, kdy nastoupí do nové funkce, no tak už prostě nedostanou další eh, peníze, nedostanou to, co měli předurčené pro toto přechodné období. Proč by tomu nemohlo být takto? Tudíž já chci vědět tedy, eh, jak budou vypadat ty, řekněme, zabezpečovací měsíce, ty bezpečné měsíce, ať už je to 18 měsíců nebo 3 eh, roky. V podstatě chceme pouze, aby tady existovala jistota. Já také protože já si myslím, že také nemáme jaksi tolik lidí, kteří podporují eh, Evropskou unii, proto říkám, že já jsem daleko radši, když ty důležité posty zastávají lidé, kteří chtějí podporovat Evropskou unii, místo toho, aby je zastávali euroskeptici. Tudíž eh, ptám se, zdali tady nemůžeme identifikovat, jak si ty ještě další prvky, protože eh, vy sami lobujete proti T-typu, což je samozřejmě jaksi legitimní, ale já možná s vámi nesouhlasím. To znamená, že každý tady lobuje za to, co považuje za správné. To znamená, že já chci skutečné údaje. Já chci údaje, ze kterých vy jste vycházeli. Fakta. Fakta a skutečnosti. To znamená, že musím znát ten kontext. Kolegy Teurer. Kolega Teurer, prosím. Děkuji. Chtěl bych poděkovat nejprve za to, že toto téma máme na pořadu jednání a děkuji také za velice zajímavou studii. Mám dvě otázky. Za prvé, v souvislosti s postem komisaře Dalího se diskutovala otázka, zda tento komisař, a to není stále jasné, zda komis, tento komisař nebo eh, jiní komisaři by měli být lépe chráněni. Má otázka na vás tedy. Máte dojem, že komisařům je jasné, co mohou a co nesmějí? Nebo myslíte, že zde je do budoucna potřeba něco dělat, aby se komisaři v důsledku tlaku lobbystů nedostali do situace, která je vzhledem k pravidlům nepřijatelná? To je tedy první otázka. Druhá otázka. Pokud jsem to správně počítal, eh, nevím, jestli jsem si to stihl všechno poznamenat, vy jste hovořila o osmi komisařích, eh, kteří jsou teď v hledáčku, ale já jsem slyšel pouze čtyři jména. Můžete nám říct ta zbylá čtyři jména, anebo ty znalosti, ty, ty, ty eh, poznatky nemáte? Prosím. Ano, abych to vyjasnila, bylo to osm funkcí, které se rozdělují mezi čtyři komisaře. No a jinak děkuji za otázky. Za prvé, tedy eh, omlouvám se, že nebylo možné eh, jaksi přednést delší prezentaci, ale máme poměrně obsáhlou zprávu všech našich nálezů. Proces, který jsme absolvovali, jenom abyste věděli, je ten, že jsme sledovali zápisy kolegy a komisařů po několik měsíců a pokaždé, když jsme zjistili, že byla povolena nová funkce, požádali jsme o této funkci o informace prostřednictvím tedy principu přístupu k dokumentům. A pak jsme prošli všech 98 těchto povolení a sebrali jsme všechny informace do jediné databáze. A s povolením eh, paní předsedkyně bych vám od, eh, odeslala odkaz na tu databázi, to je veřejná databáze a každý si tam může zjistit, jaké informace máme. U celé řady komisařů jsme zjistili funkce, které byly třeba akademické povahy, eh, různé učitelské pozice a tak dále. Takže u řady komisařů jsme nezjistili nic kontroverzního, ale jsou zde někteří komisaři a komisařky, které kontroverzní, kte, kteří kontroverzní jsou. Chtěla bych se eh, výboru také omluvit. Měla jsem zde několik kopií této zprávy, které jsem vám chtěla rozdat, ale eh, vlak měl obrovské spoždění a nestihla jsem pro ně dojít, takže za to se omlouvám, ale nebojte se, pošlu vám to vše e-mailem s dovolením paní předsedkyně. Hovořili jste o velice důležité věci, tři roky versus 18 měsíců. A jaká je ta bezpečná doba pro opuštění nějaké funkce? Kodex chování zde je dosti vágní, protože na jednu stranu komise občas říká věci typu eh, závazek bývalých komisařů jednat eh, jaksi s integritou je trvalý a vlastně nikdy nekončí svým způsobem. Na jednu stranu tvrdí to, ale na druhou stranu podíváte-li se na skutečné konkrétní žádosti bývalých komisařů, Tedy, co se týče nových funkcí, tyto závazky trvají pouze 18 měsíců, což je jednoznačný jaksi nepoměr mezi konkrétními požadavky, které trvají 18 měsíců, a mezi tím přechodným obdobím, které má trvat 3 roky. Ale pak je zde také určitý dojem toho, že tito komisaři jsou skutečně špičkou rozhodovací hierarchie v EU. Jsou to neskutečně důležití lidé. Někteří komisaři tam nejsou jenom jedno období, jsou tam 10 nebo 15 let a mají obrovské množství vlivu, moci, obrovské sítě kontaktů a je asi obtížné přijít s nějakou funkcí, která by byla tak důležitá jako evropský komisař. A myslím si, že tím pádem je na místě, abychom od nich očekávali, že se budou nějakými pravidly řídit nejen 18 měsíců, ale že ty tři roky by byly asi vhodnější období, protože to období samotné musí reflektovat důležitost jejich funkce. Ale já vám rozešlu tu databázi, můžete se na to podívat, asi vás zaujme, že počet bývalých komisařů, kteří se připojili k určitým proevropským think tankům, jak bychom to napsali, eh, jak bychom to nazvali, je poměrně zajímavé. Otázka od pana Toirera. Eh, pan Dalí také žádal povolení u několika funkcí a o, i o nich najdete v naší databázi informace, ale opět zmiňujete důležitou otázku. Je jasné, co je a co není povoleno. To je velice důležitá otázka, protože zde je určitý nedostatek jednoznačnosti opět. Je zde velice málo definicí v tom kodexu chování. Ten princip otočných dveří se týká povolání, ale co to je povolání? Je to pouze placená funkce, anebo to může být i funkce neplacená? To není jasné. A to znamená, že někteří bývalí komisaři požádali o schválení funkcí v různých think tankcích, eh, poradenských radách a tak dále. A pak zde jsou jiní bývalí komisaři, kteří v těch radách sedí a kteří nikdy o žádné povolení nežádali, anebo alespoň to není zřejmé, že by žádali o takovéto povolení. Takže je zde nejasnost, vzniká zde nejasná situace. Dobrý příklad je, že bývalý předseda komise se stal čestným předsedou čestného výboru European Business Summit. A ti z vás, kteří to znají, European Business Summit je obrovská každoroční akce, která přitahuje celou řadu velkých korporací a mnoho komisařů. Komisaře rozhodla, že tato funkce nevyžaduje povolení. Pouze přijali, že je o tom informoval. Ale v mezidobí požádal o schválení toho, aby se mohl připojit eh, k Mezinárodní radě madridské opery, což pak pro, eh, k čemuž pak proběhl formální schvalovací proces. To je tady jenom jeden příklad za všechny, těch příkladů je celá řada, kde já si myslím i sami komisaři a možná i celá komise, eh, jak si nejasně informují o tom, co je a co není pokryto těmito pravidly. A proto říkáme, že všechny nové funkce by měly podléhat procesu schvalování. Pak by se Eh, tato šedá zóna, kterou momentálně máme, eliminovala. Děkuji. Kolega Stás, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych rovněž poděkoval, poděkoval za tuto nesmírně zajímavou prezentaci. Pan de Jong se o tom rovněž zmínil. Studie, kterou vaše organizace zorganizovala. Všechny tyto informace jsou pro nás nesmírně důležité. Vidíme, jak jsou stávající pravidla nedostatečná. Myslím si, že vaše doporučení, určité nápady, argumenty, návrhy jsou nesmírně pozitivní. Myslím si, že ta diskuse je opravdu kvalitní a pan Timmermans, pokud vím, by měl rovněž mezi nás přijít v brzké době. I s ním bychom chtěli celou problematiku ještě jednou probrat. Jestli dovolíte, ten ad hoc výbor, pokrok, který vidíme v této oblasti, zapojení ombudsmanky v tomto ohledu paní O'Reilly. Zde bych se rád zeptal, protože my jsme rovněž měli možnost se sejít s paní ombudsmankou. Víme, že s panem Junckerem došlo k výměně několika dopisů, komunikace Vím, že i v červenci, v září, v listopadu proběhla komunikace mezi oběma. Paní eh, Aureliová potvrdila, že došlo k určitému pokroku v tomto mm, v této záležitosti. Ovšem, já osobně si myslím, že komise by měla být proaktivnější. Tento ad hoc etický výbor je velice důležitý. Komise musí přijít eh, s informacemi i na uh, Mm, webových stránkách Transparency. Myslím si, že jelikož komise je zde rovněž zastoupená, možná by nám k tomu mohli něco říci. Rád bych se zeptal, zda komise souhlasí s tou konkrétní interpretací paní ombudsmanky, která požadovala aktivnější, proaktivnější přístup v tomto ohledu ze strany členů komise zprávy etického výboru asi možná by mohly být trošku někdy upraveny mm, nějakým způsobem je, řekněme, udělat určité schrnutí, ale měly by být zveřejněny na jejich stránkách, alespoň já si to myslím. Co si o to myslí komise? Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem nesmírně ráda, že došlo k této diskuzi. Asi všechno si poznamenávám, všechno bude součástí absolutoria pro rok 2014 a samozřejmě i v rámci diskuze, která vás čeká s místopředsedou Timmermansem ve čtvrtek. Velice rychlá otázka, taková provokativnější. V ideálním světě. Jistě, zdravý rozum by asi převládal, mohli bychom postupovat tímto způsobem, nějaké, nějaké nějaký zdravý přístup k tomu, co je či není konflikt zájmu. Ovšem ten lidský faktor, to je vždycky nejproblematičnější a u politických subjektů je to možná ještě horší. Já jsem si nedávno přečetla takový citát, já bych to trošku možná parafrázovala. O korupci, ne o konfliktu zájmu. Prvním aktem korupce veřejného činitele je přijmout veřejnou funkci, na kterou nemá kvalifikace dostatečné. Já bych to trochu možná parafrázovala. Prvním konfliktem zájmu veřejného činitele, politika, komisaře je akceptovat veřejnou funkci, na kterou má předpoklady a zručnosti a dovednosti, čili je to takový možná, ano, přístup zdravého rozumu potřebujeme konkrétní pravidla v tomto ohledu. Konkrétní dotaz. Při přípravě této studie co by byla taková nejlepší inspirace nebo osvědčená praxe pro nový etický kodex? Máme zde kanadský etický kodex, americký kodex, korporátní subjekty se tím zabývají. Podle vašeho názoru, jaká je nejlepší cesta? Děkuji. Já jsem také na seznamu, já si myslím, kdyby to bylo jednoduché, tak bychom se o tomto bodu nemuseli už bavit, že ano? Víte, že zhruba jeden rok po konci eh, komise Baroso 2, eh, no nebo takhle, já jsem byla překvapena, že eh, jsme měli pouze šest komisařů, kteří se skutečně pokusili se dostat do sektoru biznisu, nebo se tam dostali. No, teď uvidíme za dalších šest měsíců, jestli tento bod budeme, bod budeme muset eh, opět umístit na pořad jednání, protože u komise Barroso 1 po 20 měsících všichni vlastně až na jednoho byli někde v biznisu ale v porovnání eh, musíme říci, že se trošku mění zaměření v současné době, protože eh, se eh, účastní různých jiných sfér, think tanku a tak dále. To může být ale příprava na pozdější život, že ano? Komisaři konec konců se poměrně rychle učí a učí se mimo jiné i zacházet s novými pravidly. Takže jak už víme, znalosti se často mění v peníze o tom není pochyb. A v podstatě nejde vůbec o žádnou čest. Jde pouze o to, abychom zajistili, že to, co si nemohou dovolit takoví ti malí a střední, si nebudou moci dovolovat ani, ti ani ti velcí. A to je něco, na co budeme muset dávat pozor. Ráda bych, paní kolegyně, abyste nám ještě jednou vysvětlila toto. Všechny tyto think tanky, co to jsou vlastně za organizace? Co se tam vlastně děje? A jakým způsobem to hodnotíte, vzhledem k tomu, co se pak může stát za nějakých 6 nebo 8 měsíců později? Děkuji. Děkuji za všechny dotazy. Pokud je o tu osvědčenou praxi, není jednoduché zvolit jeden systém, jež by byl nejlepším systémem. Je to oblast, která se vyvíjí, mění, etika jako taková OECD odvedlo hodně práce v této oblasti, různá pravidla, šíření osvědčené praxe stávající situace je možná taková, jak popisuje vaše zpráva. Snažit se z toho těžit ty nejlepší části jednotlivých systémů asi není oblíbené zmiňovat americký příklad etického kodexu. Samozřejmě nechceme, aby Rusel byl něčím podobným jako Washington DC, ovšem dobré je si uvědomit, že před těmi lety, když přišel Obama do úřadu, tak v podstatě vlastně po těch, stá, po těch prezidentských, po těch různých problémech za, před, za předchozích eh, období se rozhodlo v tomto ohledu zasáhnout, pokud jde o eh, tyto otáčivé dveře. Hovořili jste o Kanadě, jiných systémech, asi bylo nejlepší z toho vytadit eh, úplně ty nejlepší body, elementy, snažit se o co možná nejlepší přístup, pokud byste zde komise byla, tak by asi zastoupena, tak by asi řekla, naše pravidla jsou kvalitnější než u většiny jiných orgánů v Evropě. Já bych řekla, to ještě není dost dobré, musíme se snažit o mm, určitou excelentnost a ne pouze říct, že jsme lepší než jiní, tak je to OK. Osvědčená praxe je komplikovaný mechanismus. A na otázku paní předsedkyně, těch osm rolí, které zastávali čtyři komisaři, je to trošku komplikované, ovšem bylo tam několik rolí, které jsme považovali rovněž za problematické. Z jiných eh, možná důvodů. ale rovněž jsme je označili v naší zprávě. Tyto role neměly být podle našeho, teda, nebo zase myslím, že by neměly být um, uh, poboleny, to možná ne, ale nebyly řádným způsobem vyhodnoceny. Ta pravidla nebyla aplikována až tak striktně, jak by měla být podle našeho názoru aplikována. Čili je tam taková ta právě šedá zóna které jsem se zmínila. Think tank. To je nesmírně důležitá oblast. Mnoho komisařů pracuje jako poradce nebo nějaký čestný člen. E, jsou zde například nadace Bertrasnan, kterou považujeme za takový um, think tank, pokud víme, tak například eh, eh, hod, pokrývají 17 eh, akcí celého, celého konzorcia, čili nejde, skutečně nejde o nějakou charitativní práci, je to organizace, která má nesmírně jasné vazby na korporátní svět. A zde si myslím, že k think tanku musíme přistupovat nesmírně obezřetně. Dalším příkladem je pan Almunia, který je součástí studie, jež byla provedena konsultační organizaci think tanku European House Ambrezetti ohledně energetické politiky. Enel ji sponsoroval tuto studii a Nebyla to nějaká pozice na plný úvazek, to rozhodně ne. Ovšem je to právě taková ta šedá zóna, něco mezi placenou prací, konzultační aktivitou v rámci think tanku a to vše potřebuje, abychom eh, to ještě více objasnili. Děkuji. A za Evropskou komisi paní Slesburg. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala paní Kár za nesmírně komplexní zprávu. My samozřejmě budeme na to reagovat, budeme reagovat i na ten dopis, který požaduje a přichází s doporučením. Je zde mnoho, co bychom mohli k tomu říci. Samozřejmě, jaká jsou fakta, která to vlastně, na který je to založeno. Ten systém, ten etický systém, který aplikujeme na komisi, je založen na článku 247 smlouvy. To znamená, že ta integrita, diskrece musí být aplikována i na konci mandátu komisařů. Takže nás nepřekvapuje to, že komise nepřijala mnoho takových negativních rozhodnutí. Asi nás nepřekvapí, že komisaře, komisaře neoznamují různé aktivity, které by byly v konfliktu zájmu, pokud jde o jejich portfolio nebo jejich povinnosti, protože oni sami přece vědí, že musí respektovat konkrétní povinnosti a pokud by šlo k porušení, tak tento článek smlouvy samozřejmě umožňuje, aby jsme se obrátili na soud. Takový případ jsme viděli v minulosti jednoho komisaře, který byl pohnán před Evropský soud pro různé aktivity na základě tohoto článku a soud v podstatě ani nemusel rozhodnout v tomto ohledu, protože komisař se pak stáhl z těchto aktivit, čili komisaři o tom vědí, oni vědí, že se nesmí angažovat v aktivitách, které by byly v rozporu s tímto článkem. Takže těch 98 různých činností, které byly oznámeny, notifikovány a autorizovány, Samozřejmě podle této studie vidíme, že asi některé z nich možná neměly být, nebo pár z nich by nemělo být autorizováno, tak to je v podstatě ještě takový dobrý výsledek, protože my, my v podstatě sdílíme výsledky této analýzy, této studie. Ovšem nehovoří se tam úplně konkrétně o tom, proč, nebo proč zrovna teď konkrétně, kde asi by se spíše dohloubky zabývat touto analýzou, ohledně konkrétních rizik konfliktu zájmu, které podle názoru autorů této studie mm, mm, by teda podle nich neměly být autorizovány, protože pokud by to bylo v rozporu s bývalým portfoliem, tak by to nikdy nebylo autorizováno, povoleno komisi, čili jaký je tam jiný ten konflikt zájmu, možná nějakýho, nějakého širšího charakteru, to bychom potřebovali autoru autorů vědět žádná aktivita, pokud jde o soukromý sektor, to, že by neměla být nikdy povolená pro komisaře, no tak to je možná trošku, zachází trošku nad hranice u určitého etického rámce, který aplikujeme na bývalé komisaře. Proč? Protože jejich expertízy a znalosti a zručnosti a dovednosti přece mohou být užitečné pro vnější svět. Tato studie je přece rovněž nesmírně zajímavá. Vy znáte OECD, to je nesmírně zajímavý referenční materiál. Hovoří se tam o omezení určitých zákazek, které by měly být proporční, proporční ve srovnání s určitými riziky nebo konflikty, které musíme vyřešit a komise nesmírně obezřetně v tomto ohledu postupuje nesmírně rigorózně se snaží postupovat, nikdy by neakceptovala aktivitu, která by představovala buď konflikt s původním portfoliem daného komisaře nebo zájmy Evropské unie. Právě v tomto duchu Evropská komise funguje. My ale samozřejmě budeme reagovat na všechny tyto modifikace, všechny tyto návrhy, které zazněly v rámci této zprávy a ta věc, která se neustále opakuje, pokud jde o, tento, o tuto nezávislost tohoto etického výboru, že by to měl být externí výbor a tak dále. Je to úžasná vznešená mm, myšlenka. Sama komise navrhla takový meziinstitucionální etický výbor před několika lety, ovšem rada i parlament to odmítli tenkrát a je to nesmírně obtížné zorganizovat takový, takže mm, ano, mm, my jsme proto vytvořili sami takový etický výbor a revidujeme složení tohoto výboru, protože ten první výbor na počátku, tam byly dva bývalí komisaři, jeden externí, spolupracovník, najednou jsme si uvědomili, že možná by to vedlo k nedostatečné transparentnosti nebo že by to v podstatě vedlo k určitým, mm, řekněme, předpokladům toho, že, že bývalý komisař možná byl úplně striktně zacházel se svými novými kolegy. Čili je zde jeden, eh, eh, je zde terén Terin Wynn, bývalý člen parlamentu, dále je tam jeden bývalý generální ředitel komise a jeden bývalý člen soudního dvora, protože pokud je o konflikty zájmu, tak je důležité, aby chápali celé ta portfolia, aktivity, propojení, ke kterým aktivitám došlo a tak dále. Čili je důležité, aby to byli lidé, kteří samozřejmě i včetně těch vnějších expertů, ale vnější experti nebo externí eh, odborníci v podstatě vlastně neznají ten interní systém. Například ve Spojeném království eh, jsou to v podstatě na takové, v takovém etickém e, e, výboru jsou bývalí pérové například, čili čili skutečně, aby teda mohli hodnotit a aby pochopili, o jakou práci jde. Čili perfektní ideální systém asi neexistuje, to je všem jasné, ovšem my jsme velice solidní v tomto ohledu a tato povinnost, oznamovací povinnost, komisáře, o tom vědí, informují, notifikují. Paní kolegyně hovořila, že některé aktivity nebyly notifikovány. My jsme tam zaznamenali jednu takovou činnost, která nebyla notifikována ze strany komisaře a bylo to v rámci jednoho think tanku, nebyla to aktivita ani v nějaké správní radě, ani v, ně, v privátní sféře nebo něco, co by představovalo zásadní eh, riziko pro v oblasti konfliktu zájmu nebo zájmu Evropské unie, čili tato zpráva není až tak dramatická, když vidíme ty výsledky, tak pouze u čtyř komisařů dobře možná se zapojili do osmi aktivit ale v souladu teda s kritérií autorů této zprávy, které oni považovali za určitá rizika v oblasti konfliktu zájmu. Všem my jsme to ne tak úplně dostatečně pochopili, ještě mm, nezdílíme úplně tento přístup, tu analýzu samozřejmě ta probíhá, nebudu to já osobně, která přijde s finální odpovědí, budeme to na politické úrovni všechno ještě zkoumat, analyzovat. I pokud jde o kont- kontrolu, paní Georgieva, tam Timmermans, ISO-předsedové se tomu budou muset ještě věnovat, analyzovat to a připravit výsledky a nějaké konečné informace. Myslím si, že komise prokázala vůli zlepšit transparentnost v tomto ohledu. Například, eh, eh, ano, na té můž, vidíte tam to propojení s zápisem, to znamená eh, jsou tam přesné aktivity, činnosti. Paní Kan je naše vlastně hlavní klientka, která žádala o přístup k informacím. My, my jsme tam měli 52 krát nás požádali o přístup k různým dokumentům, byly tam asi 190-200 různých dokumentů, to víte nejlépe vy, paní kolegyně, my jsme vám vždycky odpověděli skutečně v termínech, transparentně, opravdu nemůžete obvinovat komisi z nedostatečné transparentnosti. To, že naše občany evropské by to zajímalo, že by si chtěli přečíst všechny ty notifikace, no pokud jde o tu stránku, nebo ten počet těch hitů, nebo teda těch vlastně, těch vlastně návštěv na té stránce, tak skutečně to tomu nějak nenasvědčuje že by ten zájem byl tak obrovský, pokud je o tu naši stránku transparentnosti. Takže podle našeho názoru není evropská instituce, která by byla transparentnější než my a dokonce i na úrovni členských států, bych řekla, že jsme, že jsme transparentní aspoň tak kvalitně jako nejlepší organizace na národní úrovni. A doufám, že vám dostatečně, že jsem vám poskytla dostatečné informace, o čem samozřejmě, že jsem připravena mezi vás opět přijít. Budou-li další dotazy, další argumenty. Děkuji. Děkuji. No my bychom nikdy netvrdili, že je ztráta času zabývat se kodexem chování komisařů. Máme zkušenosti, že když ta čísla jsou taková, abychom se jimi zabývali, tak už je pozdě se jimi zabývat. A když se tím zabýváme moc brzy, tak je těžké dohledat se výsledku. No, a já si myslím, že tato studie je velice zajímavá. Je to situace, kterou budeme i nadále pozorovat a chci vás ujistit, že to činit budeme. Eh, chtěla bych poděkovat paní Ken. Eh, předpokládám, že nám poskytnete aktualizaci té studie po těch slavných 18 měsících, protože pak už to bude vážné. Eh, jinak sdílím vaše hodnocení, paní Klesburt, nechceme nikomu nic předhazovat, jde pouze o to sledovat určitý vývoj, přičemž my jsme asi tak jediní zde v parlamentu, kteří to činí a je dobré pro všechny, aby věděli, že toto sledovat hodláme. Je to součást eh, toho leitmotivu transparentnost a je to také součást toho leitmotivu rovnost příležitostí, což je dlouhý příběh a proto se omezím na to, že eh, potvrdím to, co říkáte vy. Jsou zde zajímavé výsledky, které v konkrétních případech musíme, musíme sledovat. No a jinak uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dále. Chtěla bych poděkovat všem. Uvidíme se zítra ráno v 9 hodin, opět v této místnosti, kde je taková zima a budeme hlasovat o stanovisku Tamáše Dojče. Přeji vám pěkný večer a končím zasedání.